Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Dámy a pánové, vážení kolegové. Jsem velice rád, že máme příležitost zde přivítat předsedu parlamentu Gruzie, pana Uzu Pašviliho. Srdečně vás vítáme. se domnívám, že nastává velmi zajímavý okamžik. Připravujeme summit ve Vilniusu. Došlo k určitým změnám politického scénáře v Gruzii. Podařilo se, že eh, došlo k mírovému vývoji a tento Samozřejmě mírový vývoj podporujeme, doufejme, že se bude opakovat, protože to odpovídá demokracii a státoprávnímu zřízení. Takže doufejme, že tyto prvky se budou i dále rozvíjet. Také sledujeme jednání o dohodě o přidružení. Tato jednání se vyvíjejí pozitivně a uvidíme, zda se nám podaří je definitivně uzavřít. Gruzie je pro nás velmi důležitou zemí. Je důležitá země jako taková, ale také eh, z, z geostrategického hlediska. Gruzie je pro nás země, která má evropskou kulturu. A samozřejmě, že sledujeme vývoj, eh, který nás spojuje s touto zemí z hlediska evropských perspektiv a z hlediska státoprávnosti a evropské demokracie. Takže, pane předsedo, budu rád, pokud nám poskytnete tuto příležitost a sdělíte nám, jakým způsobem se vyvíjí situace v zemi. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji vám, že jste si udělali čas na mou zemi Gruzii a že mám tuto příležitost vás tady oslovit a zodpovědět otázky, které byste případně mohli mít ohledně nedávného vývoje v Gruzii. V posledních 23 letech, kdy Gruzie znovu vyrazila směrem k Evropě. Eh, vaše podpora pro mou zemi byla zásadní a za to vám děkuji. I dnes, kdy žijeme ve víceméně mírovém prostředí, je to tedy, přestože velká část gruzínského území je stále obsazené Ruskem, ale díky pozorovatelům Evropské unie a pozorovatelským misím Eh, v mojí zemi jsou přijatá dostatečná bezpečnostní opatření, která brání tomu, aby se situace nezhoršila. Děkuji vám za, vaši, za pozornost, kterou věnujete mojí zemi i za vůli, eh, z, jak si učinit, aby naše spolupráce byla užší a efektivnější. A před summitem ve Vilniusu je to setkání dalším důkazem toho, že je tady patrná vůle nám pomoci v tomto procesu jednání, tak aby ten proces byl úspěšný. Já jsem tuto budovu navštívil ve svém životě mnohokrát, ale tentokrát je to poprvé, kdy přicházím jako zástupce vlády. V minulosti jsem sem přicházel jako jeden z představitelů opozice nebo občanské společnosti, nevládních organizací a expertů a chápu, jak je to jiné nést toto břemeno vlády a výzvy, kdy, kterou, které lidé nesí, když musí rozhodovat za svou zemi. Nová vláda Eh, je ve funkci od konce října 2012 a parlamentní eh, volby vlastně z října 2012 představovala veliké politické změny v mojí zemi. Bylo to poprvé, kdy volby eh, proběhly ve změněném prostředí a naše země je nezávislá již 22 let a přesto nedokázala jaksi mm, e, sestavit vládu dříve, ale nakonec se to podařilo a využili jsme rady pana předsedy ohledně nutné změny do budoucna, kdy volby povedou k tomu, že přivedou nové lidi k moci, to je velice významná eh, rada. Eh, význam té dohody mezi mnou a dřívějšími představiteli vlády, včetně prezidenta Sakašviliho, je právě toto velice důležité a mm, moje politická strana za mm, revoluce růží, my jsme mu říkali, že eh, priorita číslo jedna programu demokratizace státu zní, co po volbách, jak e, předat e, moc po volbách. Bohužel toto poselství nebylo vyslyšeno a situace byla složitá, zůstávalo tam e, velice monolitní, centralizovaný systém moci, který tedy nová vláda změnila. Za posledních 6 až 8 měsíců to bylo období velice náročné, protože to bylo e, po řadu let jsme měli jakousi e, titovskou pozici, že jsme nebyl prostor pro opozici v parlamentu nebo v místní samozprávě nebo samozřejmě ve vládě. A z toho plynuly určité obavy, kdo se dostane k moci. Těžko jsme mohli věřit, že po řadě eh, let, kdy eh, byla eh, jaksi u moci jaksi politická strana nebo koalice, která byla jaksi proevropská, pro NATO a podobně. A, a, a takže se obecně myslelo, že opozice automaticky musí být proruská, antievropská a podobně. V takové mm, malé zemi potom vlastně toto může vytvářet vlastně jaksi dva soubory politických týmů, které mohou být pro NATO, pro evropské a tak dále. A za posledních 6-7 měsíců jsme tedy prokázali, že koalice eh, Gruzínský sen zložená ze šesti politických skupin, včetně politické strany, kterou posledních 8 let vedu, která je také členem eh, internacionály ALDE a máme tam svobodné demokraty, máme tam konzervativní stranu eh, v naší koalici Eh, která má zase, která spolupracuje s EKR, eh, pak nová eh, strana, která se také jmenuje Gruzínský sen jako jméno té koalice, mají, ty mají zase vztahy se sociálními demokraty, máme Národní fórum, průmyslovou stranu, čili ta koalice je poměrně barvitá, ale dokázali jsme, že zahraniční politika, Eh, agenda pro Gruzii se nemění. Nejlepším důkazem toho bylo usnesení parlamentu z března, eh, kde bylo, které bylo připraveno eh, většinou spolu s menšinou. Menšina to je hnutí za spojené národy a dohromady tedy tento dokument vlastně byl přijatý a zdůraznil naše strategické cíle. A my jsme tam jasně uvedli, že Evropa je naši, naší jedinou destinací, o které uvažujeme. A evropská integrace, integrace do NATO nemají alternativu. A my neuvažujeme ani o ničem jiném, protože nejsou žádné jiné možnosti pro zabezpečení naší, naší země, aby byla bezpečná, prosperující a žila v míru. Kromě toho jsou oblasti, které naše nová vláda zavedla, jako v nich zavedla nový přístup – to se tříbá řešení, řešení hlavního problému s Ruskem. My jsme v tom dokumentu zdůraznili, že nelze e, dělat nic, co by spochybnilo naší e, integraci do Evropy a každé téma, jestliže je v rozporu s čímkoliv s tou, v rámci této strategické orientace, tak to pro nás není řešení. A bereme velice vážně doporučení a rady našich přátel z Evropy i ze Spojených států, že je potřeba, abychom se snažili normalizovat vztahy s Ruskem, takže jsme se snažili nalézt určité, ehm, ta určitá méně problematická témata, na, v nich, na nichž budujeme určité kontakty s Ruskem Eh, už proběhly tři kola jednání eh, a diskutujeme tedy s Rusy o implementaci eh, nebo o problematice vstupu do VTO, otevření trhu pro gruzínské zboží a občané Gruzie, jež stovky tisíc žijí v Rusku 15 eh, gruzínské populace žije v Rusku. Eh, může přijet do vlasti, eh, navštívit příbuzné a podobně celá ta vízová problematika. Hlavní problém je dopravní síť, protože po srpnu 2008 byly zrušeny lety mezi Tbilisi a Moskvou, takže my jsme připraveni spolupracovat, hledat cesty, včetně třeba olympijských her v Soči, ale otázky jako třeba bezpečnost, celní unie, kterou navrhuje Rusko a podobně, to není pro nás akceptovatelné a držíme se této linie. Jsem velice rád, že mohu sdělit, že v rámci e, procesu jednání před samitem ve Vilniu došlo k značnému pokroku a to víme od řady odborníků, že tedy ta jednání pokračují úspěšně a mohli bychom snad dosáhnout asociační dohody se všemi atributy, což by značně zlepšilo situaci. A současně chápeme, že musíme splnit své úkoly a tak, abychom všem dokázali, že spolupráce s Gruzí dává smysl a že dokážeme být spolehlivými partnery. Například pracovní soud, který byl předmětem neschody mezi gruzínskou vládou a mezinárodními organizacemi. Zákonník práce, který byl problematický, tedy nyní vláda eh, na základě velikého úsilí vypracovala nový model za posledních šest měsíců, takže zákonník práce eh, je novelizován, mezinárodní odborníci eh, MOP se s tím zabývali a schválili eh, tedy tyto mm, novely, takže doufáme, že se dostane na eh, dostatečnou úroveň, aby odpovídal evropským standardům. Ratifikovali jsme dokumenty o ochraně osobních dat a před 14 dny eh, byl jmenován na inspekce pro ochranu osobních dat eh, v spolupráci s nevládními organizacemi, které se specializují na tyto otázky. Jinak bohužel v oblasti osobních dat jsme měli velké problémy, protože policie a noví lidé, kteří toto mají na starosti, objevili policejní archivy, kde jsou stovky tisíc ilegálních nahrávek, které byly realizovány před řadou let, kde je zaznamenaný soukromý život spousty lidí, nejenom politiků, kde tedy byly řady nahrávek skladované z jasných důvodů a ministr vnitra rozhodnul o zničení těchto souborů za přítomnosti představitelů občanské společnosti tak, aby takovéto takováto data byla zničena a nikdy nemohla být zneužita. V souvislosti s unikem podobných videomateriálů ministr vnitra, který byl jmenovaný před pár měsíci, byl eh, zadržen a propuštěn, protože eh, právě měl za to nesl odpovědnost. Další významné reformy se odehrávají v justici. Úplně poprvé v historii Gruzie mají soudci možnost si zvolit své zástupce do speciálního orgánu. Před dvěma týdny eh, to, to proběhlo. Dřív se eh, tyto orgány odehrávaly na základě takzvaných eh, voleb, ale tam prostě to bylo všechno předem připravená. Teď se dá hovořit o tom, že soudcovský stav je skutečně nezávislý a odstřižený od stávající eh, politické reprezentace. Eh, pak je tady otázka voleb na místní zastupitelstva. My se snažíme eh, také v této věci spolupracovat s výborem regionů a využívat zkušeností z některých východoevropských zemí, konkrétně z Polska. Naši experti se do Polska vydávají a mapují tam situaci a Až do posud byl náš systém zprávy poměrně centralizovaný, ale teď se e, již nedá hovořit o tom, že byl efektivní, on byl efektivní ve své době, teď je třeba postoupit dále. Rovněž jsme začali s reformami v oblasti politiky přistěhovalství školství a e, v infrastruktuře jako takové. Před dvěma týdny jsme předložili návrhy parlamentu, zabýváme se touto otázkou velice seriózně. Chceme také postoupit v oblasti liberalizace víz. Domníváme se, že až do posud byla v tomto směru země příliš volná, příliš flexibilní a má vlastně bezvízový styk s více jak stami e, státu, s více jak stovkou států všude na světě. Je třeba do toho vnést trochu větší řád, tak, abychom e, se následně mohly stát také součástí různých regionálních a dalších e, organizací. E, otázka menšin. To je často zásadní věc pro nové demokracie, mladé demokracie. E, my e, v září očekáváme změn v parlamentu, činí se první kroky, je to poprvé, co hlavní představitelé země, konkrétně premiér státu, se staví takto striktně k této záležitosti a jeho prohlášení, jeho rozhodnutí, E, jasně naznačují, že e, ospravedlňování nějaké diskriminace jakékoliv menšin na základě nějakých náboženských, sexuálních či jiných e, stanovisek prostě nebude tolerována a to v důsledku i určitých velice smutných událostí, ke kterým došlo. E, v důsledku toho tady bylo zatčeno několik e, osob a dochází k vyšetřování e, dvou, tří zástupců pravoslavné gruzínské církve, kteří byli zapojeni do nezákonných kroků na, eh, a aktivit eh, na veřejném prostoru, jak bych to tak nazval. My spolupracujeme i s dalšími eh, zeměmi, máme své vojáky v Afganistánu, v posledních měsících jsme ovšem přišli o deset mužů a Eh, již tři roky eh, tam vysíláme své eh, vojáky, jasně dáváme najevo všem, že toto není důvod pro to, abychom zemi opustili, i když jsou tam v tomto směru určité hlasy slyšet, to víte, je to emocionální záležitost, ale my nechceme ustoupit a slíbili jsme také, že Eh, budeme i nadále eh, pokračovat ve spolupráci s Unií v, různých, v různých vojenských misích, včetně eh, mise v Mali, kam vysíláme své profesionály. Rovněž zkoušíme všechno, Eh, proto, eh, abychom eh, stavěli na úspěších předchozích vlád, ale věci, které byly dělány špatně, s těmi samozřejmě se chceme rozloučit. Je to velká výzva, očekávání jsou značná, víc jak 50 obyvatel naší země je v současné době bez práce. Takovou tu zem jsme zdědili. 45 všech Gruzí gruzinských rodin je registrováno jako příjemci sociálních dávek musí dostávat e, sociální pomoc, protože jsou prostě příliš chudí. Takže úspěchy, ke kterým došlo v zemi v posledních letech, bohužel nepřinesly řešení e, určitých problémů, se kterými se potýkají gruzinští občané a my na tomto teď musíme tvrdě pracovat. Závěrem chci říct, že ještě jednou děkuji Evropské unii za pomoc, děkuji vám za vaši podporu, za vaši e, pozornost, za vaši připravenost brát gruzinští Gruzii vážně a již předem vám děkuji za vaše dotazy a doporučení. My si toho velmi vážíme a věřím, že budeme moci pokračovat tímto směrem a že koncem letošního roku eh, už budeme moci říct, že Gruzie je v další fázi, mnohem vyšší fázi integrace a že to tedy pro ní znamená výrazné zvýšení všech možných šancí a příležitostí. Děkuji. Děkuji vám. A e, teď pan Lisek, který je naším zpravodajem ke Gruzii. Ten si vezme slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit polsky, e, abych to upřesnil. Já bych vás chtěl velice srdečně pozdravit. Myslím si, že je dobré, že jsme se mohli opět sechnat. To je dobrý signál. Úplně na začátku bych vám chtěl poděkovat. Ale vzhledem k současné situaci je eh, nutné mm, využít vašich informací. Víte, že předseda vlády chtěl zahájit hladomor. Je to z toho důvodu, že údajně bylo zakázáno, aby se setkal se svojí rodinou, také nemá přístup k televizi podle gruzínských eh, zákonů. Tak jak to bylo již na začátku řečeno, já bych chtěl vyjádřit svoje díky, pane předsedo. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste hovořil o spolupráci s parlamentní opozicí a že toto vnímáte tak, jak je to obvyklé v demokratické zemi. My víme, že pan Bakrám, zástupce této opozice, vnímá tuto spolupráci pozitivně. Není to samozřejmě jednoduché, je tady politické napětí, nicméně tato spolupráce probíhá podstatě dobře. Také bych vám chtěl poděkovat za spolupráci v oblasti zahraniční politiky. To je signál pro konstruktivní spolupráci. Z hlediska spolupráce stran, které jsou u moci s opozicí. Já si myslím, že směr, který jste nastínil, je směr, který my můžeme podpořit. A co se týče interních otázek, o kterých jste hovořil, k tomu bych uvedl následující. Prezident a premiér během uh, poslední uh, návštěvy hovořili o tom, že tato situace ve vaší zemi je velmi napjatá. Neberte to jako útok na vás, ale vy zde zastupujete vládní koalici a ne pouze vás nebo vaší stranu. A proto bych vás chtěl požádat, nebo lépe řečeno, chtěl bych vám položit otázku ohledně toho, jak eh, vidíte eh, koalici a jaký model eh, je podle vás vhodný z hlediska fungování demokracie. Pokud se na to díváme zvenčí, i když eh, možná nechcete tento pohled přijímat, tak musíme položit otázku, zda situace v Gruzii není podobná jako v Ukrajiny, kde eh, bývalý, bývalá premiérka paní Timošenko byla uvězněna. Víte, že nyní u vás existují podobné postupy vůči bývalému premiérovi. Takže ta situace je podobná. Jistě, že jsou tady určité e, rozdíly. Paní Timošenko. se nachází samozřejmě v mnohem lepších vězeňských podmínkách, pokud to tak můžeme nazvat. Má minimálně přístup k televizi a k aktualitám. Takže jak se díváte na budoucí model spolupráce mezi opozicí a koalicí? Děkuji, pane předsedo. Pane Usupašvili, dovolte, abych eh, vám nejprve poblahopřál k mírovému, eh, k pokojnému přechodu eh, k pokojné změně vlády, protože to je poprvé v historii, novodobé historii eh, Gruzie, kdy k tomu tak došlo. Až do posledních voleb byla Gruzie státem jedné strany s jedním autoritářským eh, vedoucím představitelem. Eh, v parlamentu neexistovala opozice, neexistovala spolupráce s jednotlivými představiteli opozice, takže já jsem velice rád, že pan pan Lísek teď volá po spolupráci mezi vládou a opozicí, protože to je přesně to, co Gruzii chybělo a je to přesně to, co země potřebuje. Země eh, prochází eh, přechodem eh, z situace, kdy zde byla pouze jedna strana, kde to byl stát jedné strany k pluralitní demokracii. Jsou zde reformy, které musí proběhnout, musí proběhnout pokojně. Vedoucí strana strany se musí vyvarovat některých těch eh, chyb eh, a těch eh, léček, do kterých spadla předchozí vedoucí strana. Jedna z těch nebezpečných léček, do které by mohla zabřednout ta strana u moci, či strany u moci, je politická msta. Víme, že gruzinská společnost tlačí vládu k tomu, aby vzala tak trochu spravedlnost do svých rukou. Viděli jsme před volbami určité obrazy, obrázky z Eh, věznic v Gruzii, jsou to stovky lidí, kteří eh, tam, mm, s kterými tam bylo zacházeno velice špatně, kteří eh, mají za sebou psychickou a fyzickou, psychické a fyzické utrpení a kteří teď chtějí spravedlnost. Nějakých 9 tisíc lidí přišlo o svůj majetek za bývalé vlády. Ti lidé chtějí spravedlnost a já mám následující otázku. Co může parlament udělat proto, aby Eh, pomohl tomu procesu nastolení spravedlnosti eh, pro tyto a další lidi, ale zároveň, aby se přitom vyvaroval určitého pokušení eh, vzít tak trochu do, svou, do svých rukou tu politickou vendetu. Bylo tady řečeno, že je důležitá spolupráce nejenom v oblasti zahraniční politiky, ale také v oblasti vnitropolitických reform, které musí být realizovány v těsné těsné součinnosti s opozicí tak, aby se Gruzie posunula směrem k plnohodnotné demokracii, zemi, kde budou dodržována lidská práva a která bude právním státem. A pak mám ještě jednu otázku, která se týká vztahu s Ruskem. Ve Tbilisi jsme řekli, že plně podporujeme územní celistvost eh, Gruzie já e, osobně a naše frakce naprosto podporujeme změnu přístupu k Rusku. Rusko a Gruzie budou vždy sousedními zeměmi, sousedními státy. O tom není žádných pochyb, takže je důležité se zabývat možností e, e, a postup procesem normalizace vztahu. Vy ukazujete dobrou vůli, zrovna tak premiér, ale za druhé, na druhé straně jsou tady takové ty, je tady to vstyčování zábran administrativních hranic. Na jedné straně se hovoří o větší vůli k spolupráci, na druhé straně se tady zaštiťují e, ty e, administrativní hranice. To byla otázka, která měla vlastně dlouhý, dlouhý předstupeň dva kilometry. Pane předsedo, pane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 předsedo parlamentu. Já s kolegy Ručkem a Lískem jsem byla nedávno v Gruzii jako hosté parlamentu. My se známe, pane předsedo, již mnoho let. Je pro mě ctí a potěšením říct, že i v předchozích eh, situacích jsem vás ráda eh, viděla v naší politické rodině a, poskytla, a poskytli jsme vám podporu tak, jak eh, to bylo v našich silách v průběhu let. A je pro nás velkým potěšením, potěšením vás teď vidět v této vaší stávající funkci a vidět, že v této funkci e, děláte a chcete udělat všechno to, e, co je nutné pro to, aby e, váš parlament dobře fungoval. a je to vlastně parlament, který má za sebou velice tvrdé eh, a velmi bolestné období eh, konfliktů různých politických stran. Eh, my jsme byli na návštěvě před dvěma týdny a setkali jsme se tam se zástupci dnešní opozice, kteří byli vlastně hlavními lídry včerejška a obráceně. A byli jsme schopni E, zaznamenat tam e, ta napětí, které existuje a zároveň e, jsme také zaznamenali určitou míru dobré vůle překonat tato, toto napětí tak, aby se Gruzie a gruzinčtí občané mohli lépe připravit na budoucnost. To budíš řečeno, pane předsedo. Zároveň ovšem Eh, eh, musím říct, že nemohu opomenout skutečnost, že eh, jsem trochu, trochu znejistěna tím, že jsou zatčeni bývalí političtí lídři. Samozřejmě my nemůžeme tady hodnotit, zdali je to oprávněné či nikoli, zdali jim byly dokázány nějaké trestné činy, ale skutečnost, že eh, tady může existovat podezření, že to je eh, prostě určité takové, eh, určitá odplata, to je samo o sobě dostačující pro to, abychom cítili určitou pachuť a myslím, že si zasloužíme určité vysvětlení a doufáme, že vaše odpovědi budou takové, že z nich získáme jistotu, že ta e, snaha po e, reformě justice, po reformě soudnictví bude také snahou o spravedlivý e, proces, o spravedlivé vyšetřování. Takže těším se na vaše odpovědi, očekávám, že nám dodají optimismu. Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Čas letí. Summit v Vilniusu se blíží, takže není čas na zlouhavou diplomacii, pane předsedo. To není mírová transformace, kterou prohlasujete. Protože selektivní spravedlnost, kterou vaše vláda aplikuje, to je konec eh, mírového přechodu. Gruzínská vláda se pustila nebezpečnou cestou selektivní spravedlnosti, politické odplaty jako třeba v případě eh, dříve bývalého premiéra. Myslím si, že červená linie už byla překročena, podobně jako na Ukrajině. A dnes v důsledku eh, tedy toho, té situace se dneska, kdy se dostala opozice k moci, je ta situace ještě horší a Ehm, e, slova, která dobře zní, nejsou věrohodná ve světle faktů. Gruzínská vláda a justiční systém porušují evropská, evropské normy demokracie, protože není, e, jak si, e, jestliže vůdci opozice jsou, jsou jaksi zadrženi a, zasta, a jsou ve vězení, tak vlastně bráníte občanům ve volbě. Bylo by dobré, kdyby byla pravda, že vaše vláda eh, chce skutečně skoncovat se selektivní justicí eh, a selektivní spravedlností, protože jinak by evropské perspektivy vaší země nemohly mm, přežít. Evropská unie nemůže dělat více za méně v rámci eh, východního sousedství. Já jako zpravodaj pro eh, jeho východní eh, partnerství nemohu doporučit asociační dohodu Gruzi, pokud nedojde ke změně situace ve vaší zemi. Mm, děkuji, pane předsedo, děkuji vám, že jste přišel mezi nás. Já oceňuji, že jste přišel eh, mezi nás. Eh, byla tady ministrině zahraničí, se hovořil s náma velice otevřeně. V návaznosti na to, co říkal kolega Rouček, chci se zeptat, jestli skutečně máte pocit, že vaše snaha normalizovat vztahy s Ruskem se setkává s nějakou reakcí na druhé straně, konkrétně v oblasti vojenské okupace území. A chci se vás zeptat, vy jste hovořil o té epizodě, což stá se není epizoda, ale je to něco, co běží už několik let a sice ten sběr osobních dat pro um, případné mm, možné jaksi vydírání lidí, jak to vyznívá, kdy říkáte, že do toho byl také angažovaný minulý ministr vnitra a je to tedy pouze, to souvisí pouze s ministrem, bývalým ministrem vnitra, anebo s, je to spojené i s lidmi, kteří byli třeba v okruhu dřívějšího premiéra, kteří jsou nyní ve vězení. Jaký je důvod trestního stíhání eh, premiéra? Je to tedy tak, jak tady bylo řečeno, případ politické vendety a selektivní spravedlnosti. Taky se vás chci zeptat. Vy jste říkal, že váš vízový systém je možná příliš liberální. A představuji si, že to může souviset s rolí, kterou vaše země sehrává v oblasti organizovaného zločinu, korupce uvnitř země a v regionu. Snažíte se toto řešit? Je to jedna z priorit vašeho politického programu? Uh, thank you, Mr. President. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane předsedo. Zajímalo mě, když se popisujete jako zástupce gruzínské vlády, předseda parlamentu a představitel politické strany, přece jenom předstupuje zájmy parlamentu a nikoli exekutívy. Možná je to lingvistický problém, který se ztratil v překladu, ale nicméně bych chtěl uvítat, že e, gruzínský sen a tedy ta koalice Eh, se neodřekla eh, dřívější orientace vedení státu se současnou snahou zlepšit vztahy s Moskvou eh, a řešení těch mm, problémů a Eh, my máme vztahy s konzervativní stranou Gruzie. A já se chci zeptat ohledně politických aspektů, teď ovšem mm, myslím ne jménem vlády, ale abyste řekli vy jako zástupce parlamentu, problematika Jižního Kavkazu a sousedství. Eh, chci se zeptat, zda zlepšení vztahů s Moskvou zlepší vztahy s Arménií protože po určité období je Arménie tak nějak skřípnutá mezi Azerbajdžánem a vaší zemí a Tureckem a jak vaše země a vaše strana vnímá eh, situaci s vašimi sousedy v Turecku eh, z pohledu stability a evropských eh, aspirací Turecka, jak vy to vnímáte? Eh, Děkuji, pane předsedající, Děkuji, že jste zavítal na AFET Evropského parlamentu. Já jsem koordinátor za EPP a nebyl bych rád, kdyby moje vystoupení dnes odpoledne bylo vnímáno jako názor pouze této strany. Budou jistě hovořit i kolegové z EPP ještě. Já bych chtěl hovořit jako přítel vaší země. Chtěl bych hovořit jako člen tohoto parlamentu, který vždy podporoval dobré vztahy mezi Gruzí a Evropskou unii. Jsem tedy velkým obhájcem dohody o přidružení mezi EU a vaší zemí. A v této souvislosti, pane předsedo, bych chtěl vědět, zda si uvědomujete, jaké problémy vyvolává proces přechodu ve vaší zemi. Tyto procesy jsou vždy obtížným postupem. Moje skupina patří mm, ke straně prezidenta republiky ale my bychom byli rádi, kdyby ten proces přechodu ve vaší zemi mohl probíhat demokraticky a to za co nejlepších podmínek. Myslím si, že pro určitou zemi, která je vnímána jako země, která praktikuje pomstu a selektivní justici, tak tento obraz není dobrý. E, mezinárodní veřejnost by toto mohla vnímat jako regres. a také eh, bude obtížné pro disidenty, aby kandidovali. Hovořil jste o koalici. Paní Gomez se položila v této souvislosti velmi zajímavé otázky. Nejde o nevinnost nebo provinění těch jednotlivých osob. Je důležité, aby opatření byla méně drastická, která jsou přijímána. Pan Lisek o tom hovořil. V této oblasti je nutné uplatňovat všechna pravidla, která platí a právo ohledně těchto osob, které jsou uvězněny. Nebylo by dobré jim spíše zařídit domácí vězení nebo jim odebrat eh, cestovní doklady. My jsme se domnívali, že vaše země směřuje k moderní společnosti, Mnoho aspektů se vyvíjelo pozitivně, ale tyto odálosti podkopávají tento proces přechodu. Nechci hovořit ideologicky. Můžeme chápat rozhodnutí, která byla přijata, ale ze své vlastní zkušenosti vím, že procesy přechodu by neměly probíhat tak, že by se zde uplatňovala pomsta a bylo by dobré se vyhnout selektivní spravedlnosti. To jsou připomínky, které jsem chtěl uvést. Děkuji vám za vaši přítomnost, to je pozitivní a dokazuje to určitou dobrou vůli. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pane předsedo, já bych vás chtěl rovněž pozdravit, eh, pozdravit vaši přítomnost zde v parlamentu. A pokud bych mohl, tak bych vám chtěl připomenout, eh, že já jsem ze Slovenska a že Tady vždy existovaly po té kulturní, politické a hospodářské stránce eh, velice těsné vztahy mezi eh, Gruzií a Slovinskem i eh, v minulém čase, kdy se nám ta představa nezávislosti na obou stranách jevila jako luzný sen velmi vzdálený. Chtěl bych se připojit k těm kolegům a kolegyním, kteří varovali před jakýmsi pokusem o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 a e, připojuji se k těm, kteří tady zmínili určité obavy z toho, že někteří e, gruzínci e, se teď odstli velmi rychle za mřížemi bez jakéhokoliv soudního líčení, jen proto, že symbolizují, představují bývalou vládu. Takže bych chtěl plédovat směrem k vám a vy se mi jevíte jako skutečný demokrat, aby abyste své vládě navrhl, aby v te, se v této záležitosti chovala velice obezřetně. Víte, ono to někdy vypadá eh, eh, jako neprincipiální eh, v parlamentu, kdy se prostě snažíme obhajovat ty naše chlapce vůči těm ostatním, kteří nejsou našimi chlapci. Jsme tak trochu v pokušení se zastávat těch, kteří jsou z naší politické rodiny proti těm ostatním, ale toto e, teď nechme stranou, protože tady existují určité zásady, které jsou příliš e, e, důležité na to, aby byly předmětem nějakých politických odplat. Chtěl bych vám položit otázku ohledně určité možnosti. Vidíte, tady ještě nějakou energii, nějakou možnost, aby vy, země vašeho regionu, jste vytvořili takové iniciativy, které by mohly vést k vyřešení otevřených problémů v regionu. Je tady problém Národního Karabachu a další otázky, které již byly zmíněny. Jsou to otázky bilaterálních vztahů všech těch zemí v regionu. Myslím, že by bylo opravdu velice, velice dobré, kdyby se ty energie, kdyby ty myšlenky, eh, návrhy řešení eh, byly něčím, co vzejde od vás, z vaší strany, které, eh, které eh, aby vyvěraly z určité důvěry a z určité eh, prostě jistoty, která by mezi vámi panovala. Vidíte tady pro toto šanci? Děkuji. Děkuji za skutečně velice zajímavé podněty, zajímavé dotazy. Poznamenal jsem si je všechny. Obávám se, že asi nebudu mít dost času na to, abych všechny zodpověděl tím přiměřeným způsobem, ale pokusím se o to. Začnu s otázkou, eh, kým jsem. Eh, jsem tedy zástupce vlády, koho eh, zastupuji. Představuji koalici snů a vznikla tady prostě určitá koalice, jak to podobně je i e, ve vašich stranách, ve vašich e, situacích, ve vašich zemích a já na sebe samozřejmě beru e, odpovědnost jako politik a zároveň také na sebe beru odpovědnost za práci parlamentu. Jsem předsedou parlamentu, tak v tom smyslu tedy beru na sebe tuto odpovědnost, i když je otázkou, do jaké míry předseda parlamentu parlamentu, zodpovídá za rozhodnutí parlamentu, ale jsem eh, prostě eh, představitel té koalice, jsem připraven eh, k těm všem otázkám, nicméně nejsem, byl, nejsem pozván proto, abych hovořil o postupech parlamentu, ale jsem tady proto, abych řekl, kým jsem a odpověděl na otázky tak, jak je v mé moci. Otázka Ruska a nové koalice a otázka toho, zdali Rusko ukazuje jakési jakési pozitivní e, náznaky. Ne až tolik, e, ty rozhovory prostě e, se tady určité vedou ve věcech kde prostě se předtím nehovořilo eh, se Sakašvilim. Eh, ta hovory prostě začínají, došlo k prvním maličkým výsledkům. Eh, první nákladní vozy s gruzínským vínem v minulém týdnu překonaly hranice gruzínsko-ruské, to jsou prostě první vlaštovky a doufejme, že budou následovány dalšími kroky. Máme tady problém s tou správní hranicí, hranicí, s tou rozdělovací hranicí a ukazuje se, že podle našich odhadů alespoň eh, se eh, Rusko necítí eh, E, dobře v situaci, kdy Gruzie je připravena hovořit o konkrétních záležitostech. E, oni prostě jsou e, připraveni spíš jednat jenom v těch dvou extrémních polohách, buď když jsou ti protivníci naprosto odlišného názoru, velice radikálně proti, a nebo obráceně. Když je gruzínská vláda připravena prostě říct tak a za tuto hranici eh, se nemůžeme posunout, ale můžeme, dejme tomu, vyjednávat o věcech, které jsou přední, eh, o eh, evropské integrace a tak dále to, to není téma, s tým, o které bychom mohli hovořit, ale o všech ostatních věcech ano. A teď eh, ta druhá strana, ruská strana najednou neví, jak si s tímhle postupem, s tímhle přístupem eh, poradit, protože to je prostě odlišný přístup od minulosti a teď jde o to, jak se k tomu postaví. Uvidíme. Každopádně naše politika je velice upřímná, velice otevřená a my Rusům říkáme jasně, samozřejmě, že my eh, se prostě do těch diskuzí s nimi nebudeme pouštět sami. Oni se snažili eh, prostě snížit význam ženevských eh, jednání, kde je také Evropa a Spojené státy chtějí prostě eh, s námi dvoustranně jednat o těch otázkách kolem hranice a tak dále. My jsme vyslali jasný signál, že takhle to nepůjde. Hovoří se, dejme tomu, o víně, o eh, potravinách a tak dále, ale bezpečnostní záležitosti ty se projednávají v Ženevě a my na tom nehodláme nic měnit. Takže takhle to je v současné chvíli. Nemohu říct, že to nese nějaké konkrétní výsledky otázky už tady a teď, ale domníváme se, že tento přístup nemá nějakou alternativu. My prostě neustále konzultujeme, neustále komunikujeme s našimi přáteli z NATO, z Evropské unie e, a ty věci rusové vědí. Tady prostě nebude existovat jiný formát interakce, jiný e, komunikační kanál. My máme tento, e, tyto věci takto nastaveny a takto zůstane. Ohledně regionálních e, konfliktů, náhodní Karabach, Abcházie a tak dále. No, já si nemyslím, že stávající současná Gruzie může přinést na stůl nějaké iniciativy. Já si myslím, že my jsme prostě určitou šanci propásli rostly eh, v rámci revoluce růží eh, v srpnu 2008 eh, došlo k určitým konfliktům, k určitému neštěstí. Tomu jsme se byl, mohli bývali vyhnout, kdybychom prostě se rozhodli pro moudřejší řešení. Ano, samozřejmě, potřebujeme se podívat realitě tváří v tvář. Gruzie prostě teď není v situaci, kdy může předložit nové iniciativy. Co ale můžeme, je snažit se rozvíjet rozvíjet zemi, snaží eh, se eh, rozvíjet to území, které není okupováno, které je pod gruzínskou kontrolou. Být eh, strategickými hráči tak, jak nám to ostatní radí. Bohužel nejsme v situaci, kdybychom mohli mít nějak v Národním Karabachu jakési pozitivní jednání, nějaké, jak se tam pozitivně zapojit. Co se týče sousedních států, Turkmenistánu, Azerbajdžánu, Armenie a tak dále, všichni si uvědomují, jak je pro Gruzii obtížné eh, udržovat vztahy naprosto se všemi, my se o to pokoušíme, nám se to daří, máme dobré vztahy se všemi, ale vyžaduje to každodenní práci. S Azerbajdžánem hovoříme o určitých společných projektech v oblasti energetiky, dopravy, dopravní koridor a tak dále, ale Arménie toho není součástí. Gruzie eh, přivítala takovou to eh, arménskou účast, protože to by zvýšilo bezpečnost eh, všech zúčastněných stran, ale bohužel tomu tak v tuto chvíli není. A chci zmínit ještě jednu věc. Předchozí vláda prostě se stavěla určitým způsobem ke genocidě čerkeského lidu. Máme tady Arménii na jižní hranici a z nějakých důvodů, které Arménci dobře chápou, oni prostě k tomuto nepřistupují. Nepřistupujeme k tomu, protože to je citlivá záležitost, je to také otázka Turecka, které je blízko, takže Eh, otázka eh, politiky směrem k Rusku, k Kavkazu, to nebylo produktivní, to k ničemu nepřispívalo. My musíme v takovýchto situacích být velice obezřetní a já si myslím, že budeme obezřetní i nadále k vízum a tak dále. No, potřebujeme prostě tyto věci posunout a vzniknou na ministerstvu vnitra a spravedlnosti nové odbory, vznikne civilizovaný normální systém sběru údaj, údajů a dat a co se týče organizovaného zločinu a takovýchto věcí, tak já doufám a věřím, že prostě ty údajné zprávy o tom, co se údajně v Gruzii odehrává, že nejsou založeny na pravdě. Nicméně my musíme samozřejmě dobře kontrolovat své hranice, a to všechny hranice, včetně hranice východní. K otázce eh, selektivní spravedlnosti a tak dále. Devět let 99,9 e, státních e, úředníků od nejnižší až do nejvyšší úrovně byli představitelé jedné jediné strany. Bohužel během těchto let prostě e, to nemohl být nikdo jiný než členové té jedné jediné strany, kteří mohli být v jakékoliv funkci ve státní správě. Takže e, těch, e, každý jednotlivý případ E, prostě, e, který je teď e, vyšetřován, vede k představitelům těch, této strany, protože ti ostatní nemohli v těch funkcích pracovat, takže by nikoho nemělo překvapit, že jsou to tyto případy a že jsou prostě za ně zodpovědní lidé z této strany, kteří byli často zodpovědní za systematické mučení určitých lidí. Někdy někdy to bylo na úrovni prostě eh, místních eh, třeba policejních služeben. Jsou to materiály, které se nacházejí na ministerstvu vnitr a dělo se to s součinností vyšších orgánů. Jsou to obrovské problémy. Tisíce lidí teď eh, předkládá svá svědectví, ukazují dopisy s Eh, s, s pod, se svými podposy, podpisy, kde prostě pod tlakem museli podepsat, že se vzdávají svého majetku ve prospěch státu a ti lidé teď žádají svůj majetek zpátky. Kdo mohl eh, tedy eh, takto tlačit tehdy na ty občany? Myslíte, že to byli představitelé opozice? Samozřejmě, že to byli představitelé vládnoucí strany. Takže to je třeba si uvědomit. 200 milionů dolarů, tohle všechno Gruzii stálo šest měsíců. E, prostě e, naše vrcholné orgány kontrolovaly, kdo vlastně platil e, za budovu, která stála 200 milionů dolarů. Ta budova přitom ještě není dokončena, neodpovídá normám. Zjišťujeme, že to prostě Eh, tady nebylo z normálného rozpočtu, eh, tady bylo ustaven zvláštní eh, entita a najednou je jeden hektar půdy prodáván za desetkrát vyšší cenu, než byla tržní cena tehdejší době za půdu. Proč? Protože lidé chodí a říkají, že ministr ministerstvo spravedlnosti e, to takto nastavilo, že vláda potřebuje e, prostředky, že to tak je zapotřebí udělat. Jak tyto případy řešit? a jak se můžeme prostě těmito eh, případy zabývat. Dostává se nám různých rad, možná, že dochází k určitým eh, předmě, eh, předhmatům, ale je třeba je údajně tedy zapomenout, protože jinak budeme odbíněni z nějaké politické, politické vendety ale je třeba si uvědomit, jak se věci mají. My jsme byli připraveni e, prostě jít až na úroveň náměstku a výš a všem níž, e, jak si dát tu e, volnou ruku. Ale je třeba gruzinským občanům poskytnout odpověď, protože jsou, maje, oni jsou majiteli své země, jim ta země patří a oni byli prostě obětmi. Takže eh, jestli teď nezáleží na tom, co se stalo, tak je třeba eh, nám poradit ještě, co to tedy je ta spravedlnost, jak máme postupovat, jak máme jít ku předu. Eh, co pak Evropská unie Teď tady existuje usnesení e, z, ohledně událostí 26. května 2006. Evropská unie e, žádá, aby gruzínská vláda plně vyšetřila události 26. května, včetně obvinění policie a my budeme tyto události bedlivě sledovat. Konec citátu. Takže já bych si skutečně přála, aby Evropská unie bedlivě sledovala vývoj této situace. A zase rozhodnutí Evropského soudu z dubna 2011. Evropský soud je, eh, je, je eh, je velice zaskočen skutečností, že nejvyšší orgány země E, Gruzie e, jednají velice, velice e, váhavě a neřeší celou řadu závažných trestních obvinění. Eh, ta obvinění proti panu eh, Veravišvili, eh, který se stal před třemi měsíci generálním tajemníkem, který byl od července 2012 až do října 2012 premiérem, byl ministrem vnitra 8 let a celých 8 let společně s ministrem spravedlnosti Adešvilim, který po volbách okamžitě zemi opustil, představoval jednoho ze dvou hlavních mocenských center Gruzie. Takže pokud eh, teda tady se nejedná o monitorování situace, tak už nevím, co by monitorováním mělo být. Jaké jsou proti němu obvinění? Já myslím, že nemám povinnost o těchto věcech hovořit. My jsme celou řadou, eh, my jsme mnohokrát žádali eh, o pozorovatele. Pan Hamebet například byl vyslán e, do Gruzie, strávil tam dva týdny, pak byl dva týdny zde, e, měl přístup ke všem případům, ke všem e, soudním přelíčením, ke všem materiálům a my chceme dál víc prozorovatelů. Co tady říkám? Já chápu, že to není možná věrohodné, možná, že jsem vnímán jako podjatý a tak dále, ale pan Meravišvili, například 14. července se stal premiérem, 15 15. července prostřednictvím ministra zdravotnictví a sociální eh, ochrany 22 tisíc osob je eh, je to tři měsíce před volbami, eh, je tedy najmuto proto, aby spočítali nezaměstnané v Gruzii. A ten člověk se tady objeví s tím projektem. 1. října máme volby a během září 22 tisíc Gruzínců je, na, je za e, rozpočet státu e, najmuto aby prostě spočítali nezaměstnané v Gruzii. A těch 22 tisíc lidí e, prostě dává svědectví, co dělalo během toho měsíce září. Oni vlastně agitovali za stranu národního hnutí měsíc před volbami. Takže takhle to je. Já vím. Zase, jak jsem řekl, byl bych rád, kdybych nemusel o těchto věcech hovořit, ale můj, eh, moje žádost je následující. Říkám, jí, říkám to všem. Nevěřte mi, ale nevěřte tedy potom ani jiným podjatým, politicky podjatým a věřte tedy nezávislým lidem, věřte eh, Human Rights Watch, věřte Amnesty International, kteří došli k určitým závěrům eh, ohledně událostí 26. května 2006. A eh, děkuji vám závěrem za všechny otázky a doporučení a beru je skutečně velice vážně. Opravdu je beru vážně a jsem připraven v tomto směru i tak pokračovat, ale zároveň si domů odvážím jednu lekci z dnešní diskuze. To je prostě selektivní politická spravedlnost. Takhle vypadá. Pane Zvolský, pan Zvolský mi dal dobrou lekci ohledně toho, co je selektivní politická spravedlnost. Když víme, co chceme a řekneme to. A je to. Protože selektivní politická spravedlnost je něčím, k čemu může docházet nejenom v Gruzii, ale i jinde. A pokud vy již víte, že tomu tak je v Gruzii, eh, takže by eh, Gruzie prostě určité věci neměla eh, dostat a že to je vaše prohlášení, tak já si z toho odnáším určitou lekci. Je to selektivní politická justice, neměl bych to opakovat a já také radím vaší vládě, aby toto neopakovala. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pane Tanoku, jenom pár vteřinek. Já vy jste, pane předsedo, zmínil eh, novou tedy funkci, kterou máte v parlamentu. Teď hovoříte o manipulacích eh, a možné korupci před volbami, ale chtěl bych se zeptat možná v souvislosti s rozsudkem ve Štrasburku, nebo kusem, kdy my jezdíme do Štrasburku každý měsíc a stojí to peníze, ale vaše vláda a vaše politická strana uvažuje o přesunutí parlamentu do Tbilisi, že by ušetřili peníze daňových poplatníků, tak to já bych vám opravdu doporučoval. Okay. Uh, the answer, the answer. Od, uh, dobrá. Za parlament My chceme být v úzkém kontaktu s Evropským parlamentem, pokud to bude možné vždycky. A eh, já děkuji těm, kteří navštívili Gruzii a gruzínský parlament, ten starý. A my se budeme snažit maximálně využít obě budovy a peníze daňových poplatníků taktéž. Hmm, eh, iniciovali jsme novelizaci ústavy, tak aby bylo možné pracovat i v Tbilisi tak aby naše práce byla efektivnější, abychom měli blíž k politickému životu, což teď tak není. Často, když lidé jedou do Gruzie, tak se s námi nemají příležitost setkat, protože sídlíme příliš daleko a, a my naopak taky zase třeba někdy máme daleko k jiným subjektům, čili my bychom chtěli lépe využít peníze daňových poplatníků, včetně těch peněz, které jsou využívány v současné době na koncerty a podobně. My chceme tyto peníze lépe využít a ne za, na školu prezidentova syna, protože e, si myslíme, že e, soukromé podniky by neměly být daněny proto, aby financovali Eh, nějaké soukromé projekty a měly by to být pro dobro všech. Děkuji. Pan Sarius Volský se vás na něco chce zeptat a chce tedy znovu otevřít diskuzi, tak já nevím, jestli máme ještě čas potom. Ne, ne, já to nechci znovu otevírat. E, premiér Ivanishvili řekl naší delegaci, že lidé půjdou do vězení proto, aby to bylo exemplárně e, prostě to řekl Fratýny muže, musí to premiéra dát do vězení jako exemplární odstrašující příklad. Já musím říct, že to není pravda. To není tak. Abyste... Jako, to, že se snaží eh, jak si pozastrašit ty, kteří jdou proti němu, to je tvrzení, které je jaksi mm, trestné, kdy premiér řekl, že že, že by chtěl dát do vězení e, lidi, kteří jsou proti němu. Pan Sakašvili to dělal, pan, ten stávající premiér to nedělá, takže já bych chtěl, jako, jestli je někdo je svědkem takového prohlášení, tak ať tedy to udá k soudu. Děkuji. Děkuji vám za návštěvu, děkujeme za zodpovězení otázek. Víte, ne vždycky ty otázky jsou zdvořilé, ale mm, děkujeme každopádně. Já děkuji vám a těším se na to, že se sejdeme v Gruzii při nějaké další příležitosti.